jednání Evropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci a obracím se na Evropskou radu znovu na paní ministrini Kalina Lukasovica. President, uh... Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Děkuji vám za tuto příležitost, eh, kdy mohu hovořit o otázce organizovaného zločinu a korupce. Je povinností zaručit našim občanům eh, opravdový prostor justice eh, a bezpečí. Bojem proti organizovanému zločinu a korupci toho také dosahujeme mobilizujeme všechny nástroje k tomuto cíli a spojujeme úsilí, abychom měli konsistentní přístup eh, k tomuto bodu. Ehm, posouzení celé této oblasti ze strany Europolu v roce 2012 eh, říká, že 5600 eh, organizovaných skupin funguje v Evropské unii v oblasti zločinu a jsou stále, stále flexibilnější, diverzifikují své aktivity a také stále narůstá eh, lukrativní zločinecká činnost, eh, taková jako například eh, obchodování s drogami, obchodování s lidmi nebo využívání technického vývoje pro zločinecké záměry. Velké výnosy pocházejí z této trestné činnosti a ty se pak používají v nezákonné ekonomice. Zločinecké skupiny jsou také schopny ovlivnit fungování eh, různých trhů. Institucionální politické procesy jsou také ovlivňovány ze strany eh, těchto skupin, používají z různé skorumpované postupy na všech úrovních. Rada stále eh, formuluje celou řadu iniciativ v boji proti zločinu a korupci. Považuje je za nejvyšší politickou prioritu. Vážení členové a členky parlamentu, klíčovým nástrojem je eh, politika EU, která byla schválena v roce 2010. Zajišťuje eh, reakci na závažnou organizovanou trestnou činnost zajišťuje optimalizovanou koordinaci a spolupráci mezi orgány eh, členských států, mezi orgány a institucemi EU a dalšími partnery. V tomto rámci se Rada dohodla na celé řadě operativních akcí, které mají mimo jiné za cíl také eh, padělání a kyber zločinnost, kterou považují za eh, vysoké priority. Například eh, obchodování s eh, chráněnými živočichy, padělání ochranných značek a podobně. To vše je také považováno za oblasti, které podle Rady si zaslouží vysokou pozornost. Tyto oblasti sleduje Europol a očekává se, že Europol předloží radě Eh, posouzení celé této zločinecké činnosti v březnu 2015. Rada věnuje velkou pozornost zprávě o boji proti korupci v rámci EU. Komise to vydala 3.2.2013 poprvé. Je to velice cený nástroj, který může soustředit a posoudit eh, postupy proti korupci a také vysvětlit různé standardy, které je možné použít v celostním přístupu k této otázce. Domníváme se, že to přinese další stimuly, aby bylo možné ratifikovat a náležitě provádět již existující nástroje boje proti korupci. E, také získání výnosů z takové činnosti je považováno za velice důležitý nástroj v boji proti organizovanému přeshraničnímu zločinu. Zločinecké skupiny eh, mají velké zisky ze svých zločinných eh, činností a eh, obecně se uznává, že Přerušení finančních toků pro takové zločinecké skupiny znamená účinný způsob, jak zastavit zločin. Lépe řečeno, že se zločin již nebude stávat tak výnosným. Eh, zabavování eh, výnosů ze zločinu, což v roce 2014 eh, jakožto směrnici schválila Rada a Evropský parlament, znamená také velice důležitý nástroj pro zabavování výnosů zločinecké činnosti a příslušné osoby jsou pak předány justici. Také tady je vytvářen posílený systém Eh, který umožňuje eh, zabavení výnosů, a to i v případě třetích stran. Další krok vpřed pro zajištění, aby zločinci už nemohli mít přístup eh, k takovým aktivům, které pocházejí z různých zločineckých činností, je důležité. A také to posiluje reakci na různé závažné formy trestné činnosti. Během jednání, které vedly ke schválení tohoto nástroje, Rada a parlament eh, se domnívali, že je možné v této oblasti udělat ještě více. A za tímto účelem schválili společně eh, se směrnicí také prohlášení, které apeluje na Evropskou komisi, aby zvážila možnost předložení dalších návrhů k tomuto tématu. Rada se těší na iniciativy ze strany komise. A na závěr. Dovolte mi, abych eh, hovořila o eh, přehledu eh, strategie vnitřní bezpečnosti. Pro naše předsednictví to bude vysokou prioritou, protože chceme dodržet termín stanovený Evropskou radou eh, pro eh, zhodnocení a aktualizaci eh, této strategie do roku 2016. V prosinci loňského roku rada schválila závěry které také schromažďují názory rady na tuto otázku a některé klíčové principy obnovené nebo nové, tedy bezpečnostní strategie EU. Jeden z návrhů hovoří o tom, že tato nová strategie by měla stanovit eh, společné hlavní hrozby nadcházejících letech v oblasti vnitřní bezpečnosti. Rada se domnívá, že závažná trestná činnost ve všech formách představuje právě jednu z takových hrozeb. Děkuji vám. Bardzo děkuji, paní. Srdečné díky paní ministrini za toto vystoupení jménem Rady. A nyní mezi námi opět vítám pana komisaře Dimitrice Avramopulose. Pane komisaři, máte slovo jménem Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem vám velice vděčný za tuto příležitost eh, předstoupit před vás a prezentovat eh, jak zprávu, tak i výčet kroků Evropské komise. Ehm, usnesení o ehm, e, vylepšení, zdokonalení e, boje ehm, proti korupci a zločinu z prosince správným způsobem, soustředuje na si pozornost na to, o co jde, totiž předcházení a boj e, proti zločinům a přesto tvorbu bezpečnější Evropy e, prostředí, v něž mohou jak občané, tak podniky mít větší důvěru. E, boj s organizovanou zločinností a prosazování legálního hospodářství povede eh, k dalšímu růstu. To se týká zejména korupce. Evropští občané mají velké obavy z tohoto jevu. V průzkumu Eurobarometru z roku 2013 před 50 Evropanů nám sdělilo, že za poslední tři roky korupce v jejich zemi vzrostla. Čtyři z deseti evropských firm považují korupci za překážku v provozování své živnosti ehm, na vnitřním trhu. Tedy boj s korupcí a e, podpora ehm, hospodářské i osobní poctivosti je tím správným krokem. Zpráva z loňského roku ukazuje, že povaha a rozsah korupce se liší stát od státu, ale přesto korupce postihuje státy všechny. Zpráva hovoří o tom, že určité oblasti se zaslouží zejména větší pozornost. Volá po spolupráci mezi členskými státy, mezi evropskými institucemi a rovněž mezi relevantními celoevropskými organizacemi. Další zpráva, jak víte, má být vypracována v roce 2016. Někteří volají potom, aby v rámci té další zprávy se objevila i objektivní a nezávislé vyhodnocení evropských institucí. My eh, tento apel posoudíme eh, při ehm, posouzení a eh, v kontaktu s ostatními institucemi. Snažíme se jednat co nejtransparentněji. E, totiž transparentnost je cestou k potírání korupce a není organizovaný zločin. Vše je dobře zdokumentováno v výroční vyhodnocení hrozeb Europolu. Ehm, těch odhadovaných 3600 e, skupin, které údajně působí celoevropsky, se um, zabývá nejrůznějšími uh, trestnými činy. Eh, kyber um, kybernetickou zločinností, zločinností proti životnímu prostředí, praním spinavých peněz a tak dále. Daří se však do nich pronikat a zároveň však se stále ještě nedaří správně bojovat s prorůstáním zločinu do legálně ekonomiky. Je třeba prosadit všechny právní prostředky, které máme k dispozici, zejména rámcové rozhodnutí 2008 o boji s organizovaným zločinem, k němuž vydá komise letos implementační zprávu. Směrnice, která byla v loni přijata ke zmrazení a zabavování výnosů z trestné činnosti, je významným krokem ku předu. A nakonec nedávná dohoda k e, čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz je slibným krokem e, k identifikaci těch, kteří těží z výnosů stresné činnosti. Kromě toho se komise snaží prosazovat i operativní spolupráci eh, mezi členskými státy a i mezi třetími stranami a členskými státy prostřednictvím Europolu. Europol se zabývá rovněž problematikou ilegální migrace, pašování lidí, eh, pašováním a paděláváním zboží, eh, syntetickými drogami, kokainem, heroinem, zločinem v eh, kybernetické oblasti a organizovanou zločinnosti. Finančně je to zajišťováno částečně z Fondu pro vnitřní bezpečnost eh, zhruba částkou 1 miliardy na eh, období 2014 až 2019. A nyní se zmíním i o eh, financováním eh, pašování zbraní, eh, což nebyla se ovlivnilo nedávné události. Poslední směrnice je už několik let stará a komise nyní chce přistoupit eh, k definování konkrétních zločinů ve spojení s pašováním a um, um, zbraní a tím, že je někdo rovněž vlastní. E, prevence má být zásadním prvkem boje s organizovanou zločinností. Komise se snaží aktivně zapojovat i třetí země a příslušné mezinárodní organizace do tohoto boje. Například máme aktivní program spolupráce se Spojenými státy e, právě v oblasti například vykořišťování a sexuálnímu zneužívání dětí, a kyberkriminalitě. Eh, v návaznosti rovněž boj s korupcí. Boj s kyberkriminalitou je vlastně samostatným problémem, protože se projevuje eh, v životě všech, nikoli pouze v ekonomice, ale zasahuje i do základních práv a svobod občanů, když jim někdo zcizí jejich osobní údaje a tím prostřednictvím toho i jejich majetek. EU na to reaguje vytvořením v rámci Europolu celoevropského centra pro boj boj s kyberkriminalitou a do září by členské státy měly mít eh, své protěžky u sebe v hlavních městech. Zajistíme rovněž, že návrh směrnice o síti pro eh, bezpečnost v rámci informatických systémů bude obsahovat i prvek zpravodajství o kyberkriminalitě, tak eh, jak to komise navrhuje. Trestní šetření eh, k, k eh, kybernetické zločinnosti musí být zpracováváno eh, rychle a může být prováděno za spolupráce i se soukromými subjekty v nejrůznějších místech a komise se bude snažit zajistit, že legislativa týkající se například kybernetických útoků, podvodů v oblasti pladeb a zneužívání dětí online bude zavedena co nejrychleji. Chceme aby nám pomáhali právě i soukromé subjekty a ve spolupráci s nimi budeme lépe eh, moci bojovat s tímto jevem. Budeme tímto schopni bojovat i s radikalizací a s šířením Ehm, teroristické propagandy na internetu. Nyní se chci zmínit o eh, parlamentním eh, speciálním výboru, eh, se kterým spolupracujeme v oblasti organizovanému zločinu. Myslím si, že se jedná o e, novou etapu v naší spolupráci, velice produktivní etapu na další měsíce a léta. Děkuji vám, pane komisaři. Hned přejdeme k řečníkům za jednotlivé frakce a jako první je paní Holmeier na minutu a půl. Dobrý e, večer, paní předsedající, pane komisaře, paní zástupkyně předsednictví, vážní kolegové, v boji proti organizovanému zločinu Eh, na tom nejsme v Evropské unii úplně nejlépe. Evropský organizovaný zločin má schopnost se propojovat, eh, postupuje velmi brutálně a používá velmi moderní nástroje. A tím pádem eh, má náskok před námi a proto bychom se měli velmi snažit o to, abychom byli schopni postihnout organizovaný zločin v jeho rozmanitosti. Například v oblasti internetu, kde eh, existuje mnoho forem eh, trestné činnosti a internet k tomu je velmi masivně vyžván, například o sexuální vykořišťování dětí. To je šokující, kolik eh, je těch dětí, které to postihuje a já musím říct, že lituji toho, že ze strany některých kolegů z jiných politických skupin byl odmítnut, odmítnut eh, možnost si pořídit studii o těchto jevech. To si myslím, že bychom eh, si měli nechat eh, zpracovat. A pokud tyto trestné činy nebudou vyšetřovány, tak to přirozeně potom vede ještě k znásobení těchto skutků. Mohla bych o tom říct mi dlouho, minuta a půl na to rozhodně nestačí, ale myslím si, že bychom se tím ještě velmi měli intenzivně zabývat. Děkuji vám. Paní eh, Holmajer, je na vás otázka od eh, pana Sany. Přijímáte ji? Máte na to 30 sekund. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že mi dáváte možnost eh, hovořit. Chtěl bych paní Holmajerové nabídnout pomoc. Ona neměla čas vyjmenovat všechny jevy, hovořila o zločinnosti a korupce spadá do zločinnosti. Já se zeptám, co si myslíte o situaci, kdy organizovaná forma korupce eh, je prováděna přímo vládou členského státu. Um, liebe Kollege, Vážený kolego, korupce je, souvisí s organizovaným zločinem. organizovaný zločin se snaží masivně ovlivňovat politiku prostřednictvím korupce a ať už je to kdekoliv, kde k tomu dojde, aby se uchytili, tak tam musíme udělat všechno pro to, abychom eh, to eliminovali a přitom využili všech nástrojů, které máme k dispozici. Myslím, že Máme před sebou obrovský kus eh, práce, protože korupce je velmi rozšířená. Eh, teď se vracíme k řečníkům z jedné eh, skupiny a i za SAD je to paní Kiniči na minutu a půl. <clears throat> Děkuji, pane komisaři, paní ministrině. Já bych nejprve chtěla vyjádřit ocenění za práci, kterou podnikáte v této oblasti. Přestože to bylo eh, přerušeno teď eh, vnikáním nové eh, komise, ale toto je velmi důležitý nástroj. Měli bychom také využívat možnosti, které má Eurojust. Měli bychom usilovat o výraznější výsledky, například v boji proti různým mafiím a také bychom se měli dohodnout na eh, pravidlech pro boj s eh, běžnou trestnou činností a měli bychom také prosadit eh, aplikaci rámcového rozhodnutí z roku 2008. Už nám to trvá několik let a také bychom se měli zamyslet nad dalšími opatřeními, která by měla zamezit využívání výnosů z trestné činnosti. Měli bychom tedy vytvořit eh, mechanismy pro konfiskaci těchto výnosů na základě eh, odsouzení. V příštím eh, období bychom měli maximalizovat naše úsilí o boj proti eh, trestné činnosti. Děkuji a prosím pan Vojčekovský za ECR. Na jednu minutu. Děkuji bardzo, eh, paní. Děkuji, paní předsedkyně. My se tady snažíme trochu uměle propojit debatu o korupci s debatou o e, trestné činnosti či o organizovaném zločinu. Korupce je separátní jev, je to nemoc a patologie mocných a tak k tomu musíme přistupovat. Pokud nějaký stát funguje správně, tak jak by měl, tak tam ty podmínky pro korupci nebudou přítomny. Nikdy se říká lékaři léč se, e, vyleč se sám a hovoříme-li o korupci v EU, musíme se nejdříve podívat sami sami na sebe, jaký dopad mají naše kroky, jak se projevují v členských státech. Bohužel je tomu tak, že často ta transparentnost schází. A jak už jsme hovořili, transparentnost je jedním ze základních protikorupčních mechanismů. Já například mám v Polsku problém dozvědět se, kdo jak využil peníze z Evropské unie, například na boj s bakcilem E. cola. A e, nevím, kdo e, z toho těžil a bohužel bohužel i unijní předpisy mi to neumožňují, tak by to nemělo být. Eh, Děkuji vám, budeme se snažit dodržovat eh, řečnickou dobu v této části rozpravy. Prosím, paní Wikström, na jednu minutu třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Před rokem jsme schválili zvláštní zprávu o organizovaném zločinu a byla tam určitá doporučení, například eh, evropský eh, prokurátor, posílení eh, různých agentur a také posílení eh, práv obětí trestné činnosti a podobně. A já se vás nyní ptám, jak daleko jste se dostali v radě s, a v komisi s uplatněním těchto doporučení? Lisabonská smlouva nám umožnila lepší spolupráci mezi policejními orgány a veřejnými orgány a potřebujeme evropskou legislativu, aby bylo možné se chránit proti organizovanému zločinu, jako například proti obchodování s lidmi. Co se dělá v Eurojustu, v Europolu eh, oproti tomu, této zločinnosti a pro eh, vytvoření eh, evropského, eh, Evropské prokuratury. Také je důležité zaměřit se na ochranu mladistvých, chránit práva našich občanů a to samozřejmě v přerespektování proporcionality a subsidiarity. Nic není dnes uh, Eh, důležitější, když vidíme, co se stalo v Paříži. Děkuji vám a nyní prosím González Peňas. Mně se zdá zcela jasné. Hovoříme tady o korupci a máme na mysli snad i politickou korupci. To je také důvod, proč to vlastně směšujeme také do diskusy eh, o organizované zločinnosti. Právě protože o politické eh, korupci eh, hovořit nechceme. Přitom u nás během politické korupce zmizí miliony eur když hovoříme o politické korupci, tak tady nejde pouze o z defraudace, z pronevěry a podobně. Také je tady korupce eh, v různých eh, fiskálních eh, operacích prováděných ad hoc, které umožňují velkým nadnárodním společnostem, aby si ponechali velkou část svých zisků a nezdanili je náležitě, tak jak to také vyplynulo z pana předsedy Junckera. 14 eh, poslanců eh, z španělské socialistické strany podepsalo eh, dokument, který volá po nápravě v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám a nyní na jednu minutu pan Javor pro zelené. hatékony antikorrupciós fellépés hiánya, ami miatt decemberben... Děkuji vám. Abychom mohli postupovat opravdu účinně, eh, formulovali jsme v prosinci otázku na adresu Rady, a řekli jsme, že potřebujeme globální strategie boji proti korupci, aby bylo možné koncentrovat veškeré předpisy do jednotného systému. Musíme eh, v rámci tohoto boje eh, mít také evropského státního zástupce. Pakliže nevyvineme iniciativu, bude Evropa oslabena a peníze eh, také z fondu soudržnosti například skončí v kapsách oligarchů, finančních investorů a dalších podobných. Eh, investoři nebudou pak ochotní investovat do takových projektů. Lidé ztratí víru eh, v Evropu, když už nebudou mít podporu z Fondu soudržnosti. Děkuji. Děkuji a není paní Ferrarada za EFDD. Grazie, presidente. Sono lieta e anche... Děkuji paní předsedající. Já jsem velmi ráda a také jsem velmi pešná na to, že konečně zintenzivnil boj proti organizovanému zločinu a mafii. A, e, jak to iniciovala e, hnutí pěti hvězd. Byl bych rád, kdyby více italských kolegů Eh, nás v tom podpořilo. Je důležité si uvědomit, že korupce a mafie eh, jsou ehm, chorobami, které ochromují eh, společenské struktury a ekonomický život a rozhodně bychom to neměli podceňovat. A to také stálo za to ústní otázkou a za následně prohlášením komise rady. Souvisí to také s zprávou výboru Krym z roku 2013. Měli bychom na to navázat a v roce a nyní výbor Libe nás požádal o to, abychom se vrátili k této zprávě. Spolčení s mafií je jež považováno za trestný čin Stejně tak eh, eh, jde o to, jak eh, umožnit konfiskaci nelegálního majetku. A zajistit předávání podezřelých za účely vyšetřování. Nicméně italské předsednictví s těmi doporučení výboru Krym nějak zvlášť nenaložilo. To je velmi závažný dostatek Renziho vlády. Z toho vyplývá, že boj proti mafii není jejich prioritou. Adelfi. Fontulus. Děkuji. Je důležité bojovat proti organizovanému zločinu a korupci, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. A proto potřebujeme evropskou legislativu. Jde o to, jestli to ale bude implementováno eh, potřebným způsobem. Vzpomínám například na skandál Siemens v Řecku, eh, protože vyšlo najevo, že různí řečtí politici z toho byli financováni nelegálně. A nakonec nebyl z toho nikdo ani eh, obviněn přestože byly eh, vydány evropské zatykače, ale eh, německé úřady potom eh, nezajistili stíhání nikoho, protože to nebylo v jejich zájmu. Víme, že existoval tajný fond, ze kterého byly financovány různé strany. Takže přestože existují různé směrnice a zákony, otázkou je, jestli tyto zákony jsou potom uplatňovány. Paní Makovej. Děkuji. Vnitřní bezpečnost Evropské unie je ohrožena právě organizovaným zločinem, korupcí, praním špinavých peněz a terorismem. Právě terorismus je často financován organizovanými zločineckými skupinami. Miliardy eur jsou něčím, o co Evropa přichází tím, že se nejdříve properou a posléze podporují další korupci. Eh, Zabavování výnosu z trestné činnosti je tedy zásadním prostředkem boje s kriminalitou. A ještě chci k tomu něco říci. Kromě té směrnice, eh, toho, že vznikla, ji musíme prosadit v praxi a důležité je, aby bylo možné zabavit eh, prostředky i třetím stranám, aby vše bylo možné vždy dotáhnout až do konce a to bude rovněž záviset na kvalitní spolupráci mezi členskými státy. A ještě apel na komisi. E, máte vypracovat studii, to byl slib na samotném začátku, který měl doprovázet tuto směrnici, totiž analýzu vzniknuvších škod a újmy právě z důvodu těchto neřádů. A například občanské řízení zda není lepším nástrojem, tak jako to probíhá ve Velké Británii, tak, aby bylo jasné, jakým způsobem je možné dokázat zločinný původ peněz. A nyní na minutu pan Weidenholzer. Děkuji, paní předsedkyně. Organizovaná trestná činnost a korupce poškozují budoucností potenciál společnosti a e, finance každé země. Samozřejmě, že je to prvořadě e, povinnost členských států bojovat s těmito špatnými negativními jevy, ale EU je v lepší pozici se toho tématu ujmout a jednat, pojednat jej komplexním způsobem. Organizovaný zločin je přece přeshraničním jevem. Evropa musí sehrávat významnější úlohu v boji s organizovaným zločinem. Musí vehementně tlačit na to, aby um, platil právní stát a um, kvalitní soužití. Um, Eh, když jde o praní špinavých peněz, často se to dokazuje často. Eh, mnohé členské státy u například agresivního plánování, vyhýbání se daním eh, spíše staví ehm, na první místo vlastní výdělek. Tím ale skýtají živnou půdu pochybným hospodářským praktikám a rovněž i praní špinavých peněz. A proto práce na nové směrnici je krokem správným směrem. Eh, musíme postupovat rigorózně a zároveň eh, chránit základní práva. Pouze takový postup eh, zdokonalí soužití v naší společnosti. Děkuji. Děkuji vám. A prosím paní Tomašič na jednu minutu. Organi- Děkuji vám. Organizovaný zločin je rostoucí hrozbou pro členské státy narušuje řád a pořádek i finanční stabilitu a také eh, dodává finanční prostředky eh, teroristům, ostatně i také eh, bojovníky. Nedávné události ve Francii ukázaly, jak je pro nás velice důležité spolupracovat. Dnes také bylo řečeno, že vlastně eh, zločinci se dostali do Francie přes eh, Bosnu, Hercegovinu, přes eh, tato území. Spolupráce v oblasti bezpečnosti musí být rozhodně posílená. Tady potřebujeme konkrétní akce přímo v terénu. A ne po byrokracii či um, nepotřebné teoretické orgány, které jsou velice daleko od konkrétní bezpečnosti našich občanů. Děkuji vám a slovo má pan Chrysogonos také na jednu minutu. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, Usnesení Evropského parlamentu týkající se boje proti korupci zůstalo pouze na papíře. To musíme uznat, protože se neprojevila politická vůle tato slova uvést do praxe. Eh, ale pro boj proti korupci v budoucnu eh, si eh, musíme uvědomit, že vyžaduje také boj proti korupci, která již proběhla. V celé řadě členských států EU je situace způsobená tím, že skorumpovaní politici Eh, pronikají do veřejných zakázek a vlastně zadávají zakázky, které země ani nepotřebuje, zadávají je nadnárodním eh, či jiným podnikům. A z toho pak eh, vzniká nadměrný dluh, který je hanebný a za to by neměli platit občané za takovýto dluh. Eh, neměli by na to doplácet velkými škrty veřejných výdajů. Je tedy eh, třeba eh, smazat tento hanebný dluh. Tak, fru talman. Den senaste veckan har... Děkuji, paní předsedající. V posledních týdnech jsme hodně mluvili o terorismu, o hrozbách demokracie, ale další z těch hrozeb je to, že přijdeme o důvěru občanů. A důvěra je velmi důležitá pro fungování eh, jakékoliv společnosti a pro její soudržnost. Měli bychom si stanovit jasné priority a dělat všechno pro jejich naplnění. Toho dnes svědky nejsme. nejsme. Komise by měla předložit strategii pro boj proti korupci a měli bychom se eh, podívat na to, kdo v tom má úspěchy a kdo ne. Je potřeba posílit důvěru občanů eh, v instituce a členské státy budou muset zavést příslušné změny. Slovo má teď pan Korál na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Giovanni Falcone, soudce, který řešil eh, organizovaný zločin na Sicílii, říkal vždycky, že je potřeba začít hledat peněžní toky a na základních vysledovat eh, mafiány. Není to nic abstraktního, hovoříme tady o organizovaných eh, skupinách, které provádějí trestnou činnost a které eh, zneužívají trhu. Já sám jsem se narodil na Sicílii a vzpomínám si, že v mém dětství se to bralo jako eh, samozřejmost. A Ero byl známý ještě tehdy, ale mafie stejně tak působí i v Paříži a Berlíně. a musíme se eh, snažit to řešit eh, strukturovaným způsobem. Pan Ferrand na jednu minutu. Paní eh, předsedající, vážní kolegové, já se na to nedívám stejně jako komise a rada v těch prohlášeních. Dnes ty tragické události ve Francii nám ukazují, že nemůžeme odhlednout od organizovaného zločinu celá řada teroristických skupin eh, využívá organizované zločinu. Ehm, těch zabijáků bylo více a ti se zahalují do islamistických eh, prohlášení a přitom se věnují trestné činnosti. I tak Kulibali eh, spáchal několik vloupání předtím, než zahájil tyto útoky. Takže se musíme postavit zločincům a teroristům, a abychom zabránili eh, dalším takovýmto činům. A eh, události v Syrii a v Libii ukazují, že tyto události nejsou zvládnuté v Evropě. Pan Malinov má slovo na minutu a půl. Vážení kolegy, všichni jsme na jasnou zdaní, ty, kteří tu показват, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Všichni dobře víme, kolik nás stojí korupce, organizovaná zločinnost, kolik stojí jak celou Evropu, tak každého občana. Ale je ještě něco důležitějšího, co se nedá tak lehce změřit. Důvěra. Vnímání korupce a organizované zločinnosti vnímání velice silné ničí důvěru v evropské instituce a zároveň ničí i demokracii, protože demokracie závisí na vzájemné důvěře. A proto boj s korupcí, s organizovaným zločinem má i jiný rozměr. Boj za kvalitu a budoucnost demokracie v EU. Proto musíme tuto bitvu vyhrát. Vyhrát v celé Evropě všechny evropské instituce musí jednat solidárně a nemyslím tím pouze nutnost vzniku evropského státního zástupce. To už se táhne neblaze dlouho. Myslím tím i eh, nutnost vzniku evropského agentury, bezpečnostní agentury a i evropské finanční eh, agentury. Ehm, já jsem z Bulharska a musím přiznat, že eh, právě Bulharsko bohužel je na eh, seznamu eh, korupce na jedné z nejvyšších pozic a v oblasti spravedlivého soudnictví na jedné z nejnižších a přeji mnoho z úspěchů. Děkuji a nyní eh, pan López Aguilar. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, Evropský parlament si již dlouho uvědomuje, jak důležité je účinně bojovat proti organizovanému zločinu a také pro výnosům ze zločinu i proti korupci. Ale teď už nejsme ve fázi eh, formulování cílů, ale eh, ve fázi přece uskutečňování je třeba přejít eh, k legislativní iniciativě a schválit společnou definici, standardní definici pro celou Evropu stanovující, co je eh, organizovaný zločin a co jsou výnosy z tohoto zločiny a co je zločinnost a tak dále. Aby bylo jisté, že eh, Eh, budeme moci opravdu postupovat eh, v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie a že bude existovat evropský eh, prokurátor, aby bylo možné tady postupovat společně. Společná akce proti praní špinavých peněz, naprostá transparentnost pro zjištění a ověření jakéhokoliv podezření na takovéto působení když budeme mít informace o účtech, o majitelech účtů, o těch, komu jsou posílány peníze. A jen tak bude možné lépe pokročit e, proti nadnárodní ekonomické trestné činnosti a proti korupci. Eh, praní špinavých peněz, korupce. Eh, to všechno ohrožuje nejen finanční zájmy EU, ale také samotnou demokracii, protože to diskredituje eh, evropské orgány, evropské politiky a protože to oslabuje důvěru lidí. Je to tedy nejen hospodářská logika, je to přímo politická logika. Může to vést ke krizi důvěry. Právě proto to totiž odebírá prostředky nejen pro zaměstnanost, pro růst, ale eh, také to ohražuje eh, demokratické základy Evropy. Nevím, nevidím tady pana Ropeho v sále, tak myslím, že můžeme dát rovnou slovo eh, paní Klune na jednu minutu třicet. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za možnost tady pohovořit o organizovaném zločinu. Myslím, že jedna věc, kterou bychom mohli udělat všichni okamžitě, by bylo urychlení přijetí směrnice o jménem eh, seznamu cestujících PNR. Souhlasím eh, s předchozími řečníky, kteří říkali, že organizovaný zločin také stál za těmi eh, pařížskými útoky minulého týdne, protože teroristé jsou propojeni s organizovaným zločinem. Musíme všechny tedy instituce v Evropské unii jednat společně, musíme sdílet informace, musíme se vzájemně podporovat to se týká členských států a musíme postoupit s přijímáním této směrnice, protože to bude klíčový prvek při zajišťování naší bezpečnosti a boji proti eh, organizovanému zločinu a terorismu. Organizovaný zločin ohrožuje soudržnost společnosti, dochází k pašování zbraní, eh, lidí, drog, to všechno jsou velmi vážné činy a e, proti těm musíme e, bojovat, pokud chceme v Evropě bránit e, každého jednotlivce. Stejně tak jde o internetový, internetovou trestnou činnost, dochází k sexuálnímu vykořišťování dětí. To je strašlivá věc a já bych chtěla apelovat na komisi a na radu, aby se zhostili svých zodpovědností, abychom se proti tomu postavili. Děkuji vám a nyní má slovo paní Gomez na jednu minutu. Last December the Portuguese Minulý prosinec portugalský generální státní zástupce uzavřel vyjednávání po devítiletém šetření. Týkalo se to o ponorky objednané portugalskou vládou z Německa a portugalské orgány prohlásily, že vyšetřování bylo blokováno scházející spolupráci německých protěžků, které nikdy nereagovaly na e, portugalské žádosti o důkazní materiál, e, případně domodní prohlídky. A podobně tomu bylo v Řecku e, skorumpovaní úředníci byli odsouzeni jak to, že se Německo snaží skrývat své eh, korupčníky. To jde proti ide mezi evropské spolupráce. Komise je musí oficiálně odsoudit ty orgány, které nespolupracují. V opačném případě si neustále budou různé firmy eh, využívat vnitřního trhu k takovýmto praktikám. A co dělá komise proti například prodeji víz a jiným neduhům? Jak chce zamezit import sportu. Váš čas vypršel, říká předsedkyně. Dáváme slovo panu Maragalovi na jednu minutu. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Slyšeli jsme informaci o, o určitém neúspěchu, v kolektivním, sdíleném neúspěchu. Za to můžeme my všichni. Ale teď si musíme vybrat mezi pokračováním eh, v tom neúspěchu anebo boji proti příčinám. Já říkám zcela jasně, nestačí jen lépe Eh, či konečně uplatňovat eh, předpisy, které již máme. Eh, Evropa má určitý prázdný prostor. Evropa ještě nevyplnila určitý prostor a to se právě projevuje v těchto oblastech. Organizovaný zločin a korupce jsou také vlastně kreatury, které vytvořil mezinárodní finanční, finanční systém už před 30 lety. A to se teď vlastně přeměnilo ve skutečná monstra. Monstra splozená tímto systémem a proto je třeba změnit eh, fiskální, ekonomické, finanční předpisy. Předsedkyně přerušuje. Děkuji, pane Maragale. Eh, děkuji. Děkuji. Teď eh, přecházíme ke Catch the Eye. Máme tady pět žádostí eh, o slovo, za každou frakci jeden a začíná pan Polčák na jednu minutu

Děkuji vám. A pokračujeme, pan Negresko, na jednu minutu. Și crima organizată nu au frontiere, nu au culoare politică, nu au naționalitate. Korupce a organizovaná zločinnost nezná hranic, nezná národů. To znamená, že s nimi musíme bojovat jasnou nadnárodní strategii. Evropská justice musí být podpořena. Já pocházím ze země, kde se pomalu probouzí, justiční systém začíná řádně fungovat a je to i díky Evropě. Přejeme si silné soudnictví v celé Evropě, protože korupce a organizovaný zločin postihují v rámci společnosti všechny. Chceme, aby se politici i soudy těšili větší důvěře, chceme, aby i občané se zasazovali o dobrou spolupráci, o e, kvalitní justici a e, to závisí na kvalitě kvalitní spolupráci mezi členskými státy, aby nikdo neunikl, aby si byli před právem všichni rovní, musíme bojovat společně. une minute, une minute également. Jedním z nejvýdělečnějších jevů v rámci organizované činnosti je pašování lidských bytostí, kupování, prodávání lidí, eh, kteří se téměř rovnají pytli brambor a nemají žádnou důstojnost. Je samozřejmě těžké odhadnout eh, skutečná čísla. Oběti jsou stále ještě v některých zemích eh, stíhány za trestné činy, ke kterým byly nuceny, než aby aby byli e, chyceni a přistiženi jejich pašeráci. Proto potřebujeme kvalitní směrnici a opravdu e, angažované e, pátrací orgány a zároveň tyto oběti chránit. Společné vyšetřovací týmy, práce Europolu, to vše je zásadní, ale nestačí. Musíme pokračovat v šíření osvětě, osvěty k tomu, aby si každý dokázal všímat i těch raných známek toho, že může docházet k pašování, což je velice složitý je v svou vlastní povahu. Děkuji a paní Agil Guzman na jednu minutu. Gracias. Děkuji. Za prvé bych chtěla konstatovat, že je zvláštní, že eh, ve Španělsku poslanci EPP nevystoupili v diskusi o organizovaném zločinu a korupci. To je škoda, protože mohli řadu věcí objasnit. Více než tisíc otevřených případů e, korupce e, je ve Španělsku a to se týká také e, některých poslanců. Většina těchto případů ovšem se týká strany lidové partii do Portulára. Také je zajímavé, že z Evropy se díváme na jinou stranu stranu, zatímco ve Španělsku nás okrádají o veřejné peníze. Možná proto, že e, většina případů, 90% případů korupce se týká dvou největších stran, které jsou také zde v Evropském parlamentu. E, my bychom naopak měli potlačovat. Například pan Kaněte, komisař e, z mm, Lidové strany, nebo pan Juncker, také z Lidové strany, se vlastně jich také dotýkají tyto případy. A na závěr každý já i pan Vali. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři a paní ministrině za to, že přišli na naše zasedání. Myslím, že se všichni shodneme na tom, eh, že by bylo dobře uplatňovat tyto standardy v celé Evropě. Podívejme se, co se stalo v Itálii při výstavbě vysokorychlostního železničního spojení z Turína, kdy celá ta zakázka byla eh, předražena. Těch příkladů eh, by šlo najít mnohem více. A Přitom jsme eh, měli v platnosti ehm, legislativu proti eh, mafii, přitom ty zakázky byly předělovány vlastně ve Francii, takže to nebylo nic platné. Děkuji vám a nyní eh, slovo tomu dostává pan Avramopoulos, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. A nyní se asi všichni zhodneme na tom, že organizovaný zločin podkopává naše hospodářství, ale také naši soudržnost a bezpečnost. Není pochybností o tom, že je to narůstající hrozba a že jsme rozhodně ještě nevyčerpali všechny naše možnosti boji proti ní. Evropa nemůže být eh, nečinná. Třeba přijmout konkrétní politiku, je třeba vytvořit eh, příslušné instituce a posílovat je, jako je Europol a jmenování koordinátora pro um, ehm, protidrogovou problematiku a také pro um, ehm, kyberútoky, eh, nebo boj proti kyberútokům v rámci Europolu, to by mělo posílit eh, naši efektivnost. Komise se rozhodla také velmi intenzivně spolupracovat se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi. Já už jsem se na úvod eh, zmiňoval o velmi silné spolupráci s Spojenými státy, ale také eh, s dalšími. A chtěli bychom také co nejvíce podnítit spolupráci mezi členskými státy v EU. Organizovaný eh, zločin je definován v rámci rozhodnutí z roku 2008 o boji proti organizovanému zločinu. To rozhodnutí jsou také eh, uvedeny trestné činy účasti na eh, zločinném spolčení. A v této debatě mnohokrát zazněla, zaznělo slovo mafie. Víme, že to pokrývá různé typy eh, trestné činnosti, ty jsou také uvedeny v tom rámcem rozhodnutí. Komise se v tomto roce chystá předložit eh, zprávu o provádění toho zmíněného rámcového rozhodnutí, to už jsem také uváděl. A na závěr bych chtěl říci, že to, co nás všechny spojuje, je naše odhodlání bojovat co nejefektivněji proti organizovanému zločinu, a to ve všech jeho formách, a vytvořit eh, bezpečnější Evropu a bezpečnější prostředí jak pro občany, tak pro podniky. Děkuji vám, pane komisaře. Nyní má slovo za radu paní Kalina Lukaševica. Uh, uh Paní předsedkyně, vážení členové, především chci poděkovat vám všem za tuto velice důležitou rozpravu o opatřeních pro boj proti organizovanému zločinu a korupci. Chci vám poděkovat, že jste mi dali také příležitost vystoupit k tomuto velice důležitému tématu. Na závěr této rozpravy bych chtěla odpovědět na otázky pan, paní Vikstrémové a chtěla bych říci, že organizovaný zločin a korupce vyžadují efektivní, konsistentní, celostní eh, přístup ze strany EU. A my máme tady jasnou metodologii pro boj proti eh, organizovanému zločinu a to lepším způsobem, s lepším využitím našich eh, prostředků. Věříme, že strategie pro vnitřní bezpečnost představuje další krok vpřed pro rozvinutí Unie, která bude chránit práva a svobody našich občanů. Měli bychom neustále usilovat o posílení tohoto rámce a pro jasnější reakce na tyto výzvy, které vyplývají z korupce i organizovaného zločinu. Eh, rada je plně zaangažována na konstruktivní práci pro efektivní uplatnění konkrétních opatření v této oblasti. Vážení, děkuji vám za tuto rozpravu. Děkuji a končím tuto rozpravu. Než přejdeme k dalšímu tématu, chci vám říci, že za skupinu EFDD máme tady jednu žádost od pana Marka Zula, který se stává členem výboru IMCO za paní Berim James. Jsou k tomu nějaké poznámky? Jestliže ne, tak můžeme toto nominaci